Allora, possiamo... Ah, questo devo allora, ah, vabbè. allora intanto informo qual... Nejdříve bych vás chtěl informovat, jak budeme postupovat podle včerejšího rozhodnutí. Následovat tedy bude hlasování o praktických eh, aspektech voleb a eh, ohledně mandátu pro trialog o rozpočtu a následně vám také sdělím, co se dohodlo na schůzi koordinátorů. Následovat poté bude zpráva Fox Hefner a to je jednání o sídlech eh, evropských institucí a zpráva paní Janaku Potom Stokholmský program. Tam jsem zpravodaj já. A na závěr zpráva Tarkovského o postupu roz, souhlasu. To je tedy náš dnešní program a Nyní se budeme zabývat hlasováním u bodu 9, to je zlepšování uspořádání voleb do Evropského parlamentu rok 2014 a budeme hlasovat o kompromisním návrhu číslo 3, kdo je pro. Zvedněte prosím ruku. Proti. Zdrželi se. Jeden hlas proti je přijat. To znamená, že odpadají další pozměňovací návrhy. To znamená, že odpadá 29, 28, 27 a 30. Budeme hlasovat o kompromisním návrhu 4. Kdo je pro, zvedněte ruku. Proti. Zdrželi se. Tři proti, jeden se zdržel. Přijato. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 81 Belie. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 40. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Odpadá, ne, neodpadá. Opravuje se předseda 31 Scholz. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromisní návrh 5. Prosím, pan Dav. Pane předsedo, já mám za to, že bychom měli zahrnout i politické strany do tohoto odstavce. Zatím se výlučně obrací na členské státy, ale také politické strany nesou odpovědnost. za to, aby se prezentovali na hlasovacím lístku v takové podobě, jakou si sami zvolí. Takže myslím, že bychom tam měli říci, členské státy a politické strany, aby bylo zjevné, že tam jsou tedy i názvy politických stran a jejich symboly nebo loga aby se i e, toto objevilo na hlasovacím lístku. Takže prosím o zařazení těchto tří slov e, navíc a politické strany and political parties. Gualtieri. Pan Gualtieri, ještě někdo? Jenom bych chtěla říct, že souhlasím s tím ústním pozměňovacím návrhem. si oppone all'emendamento orale. Kdo je proti? Ale my jsme se tady shodli, takže hlasujeme o kompromisním návrhu 5. Zvedneme ruku. Kdo je proti? Zdrželi se. Pět proti, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh 34 odpadá. Všechny odpadly. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro, zvedněte ruku. Proti. Zdrželi se. Čtyři proti, kdo se nezdrželi, přijat. Další odpadají. A přejdeme k pozměňovacímu návrhu 48. Kdo je pro 48? Proti? Zdrželi se zamítnout. 47 pro. Je to třeba přepočítat. Proti. Počítejte to, prosím. Na elektronické hlasování potřebujeme kartičku, ale tu já nemám. Pane předsedo, já tady nemám sebou hlasovací kartu. Musíme to přepočítat eh, ručně. Prosím, zvedejte ruce, abychom to mohli dobře spočítat. Pane předsedo, vzhledem k tomu, že v minulosti jsme v tomto výboru měli problémy eh, s uzavřeným hlasováním, tak eh, mohli bychom prosím eh, se pokusit o elektronické hlasování a pak zahrnout do toho i ty členy, kteří si zapomněli karty. To mě připadá rozumné. Takže budeme hlasovat, kde to přesně jsme.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 Pane eh, předsedo, je to skutečně tak obtížné počítat do 12, nestačilo by zvednout eh, ruce? Skutečně, asi eh, váš kolega neví, jak obsluhovat to zařízení, takže snad stačí zvednout ruce. Pane předsedo, più precisi, porteremo... No tak příště se pokusíme pořádně zjistit, jak funguje hlasovací systém. Pro zatím se nám to nepodařilo rozchodit, tak vás chci požádat, abyste zvedali ruce. Pane Dafe? The, the, the, uh... Tam musí být někdo odpovědný ve výboru, respektive ve správě výboru, eh, kdo je schopen zapnout hlasovací zařízení. Sí, pero mi sembra francamente... Já tomu rozumím, ale víte, pravděpodobně to, že tu nemáme vedoucí sekretariátu, tak to způsobilo trochu potíže. Já bych nerad dál ztrácel čas eh, takovouto věcí, kterou můžeme snadno vyřešit, eh, když eh, dobře budeme zvedat ruce a pečlivě spočítáme. Takže 47 DAF. Kdo je pro, zvedejte ruce. Teď je spočítáme. Deset. Ještě jednou to přepočítám. Držte ruce nahoře. 11. Kdo je proti, zvedejte ruce. Je to 11. Ano, zvedejte ruce, kdo je proti. Chcete 12? Dobře, říká pan přece. Takže kdo je pro, zvedejte ruce ještě jednou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10? Je jich 12? 12, va bene. Tutto il segretariato dice 12. Dobře, tak 12. Kdo je proti? Jedenáct. Takže je přijat. Budeme hlasovat 50 odpadá. 83 odpadá. 84. Kdo je pro 84, zvedejte ruce. Proti. Zdrželi se přijat. 51. Odpadl. 49 pro. Zvedejte ruce, prosím. Proti? Zdrželi se přijat. 60, kdo pro? Proti? Zdrželi se přijat. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 53. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 56 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 54 pro. Proti. Vypadá to na stejnou většinu jako předtím. Myslím, že zamítnout spočítáme to. Ještě jednou pro. Osm. Devět. Proti. Kdo je proti? Zamítnut, zamítnut. 57 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 58 pro, to musíme přepočítat, kdo je pro 58. 11 proti. Přijat. Napočítal jsem jedenáct. Pozměňovací návrh 59. Pane předsedo, jak vidím, tak to elektronické zařízení už funguje. Můžeme prosím teď hlasovat elektronicky. Děkujeme sekretariátu, říká pan předseda, rozchodil um, hlasovací zařízení. 58 Šeplin. Zahajuji elektronické hlasování 58. Končím hlasování. Jaký je výsledek? Nefunguje to? Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Výsledky. 10 pro, 12 proti. Já bych hlasoval pro, takže je to ohlas navíc. Někdo nemohl hlasovat? Není někdo potíže s hlasováním? Paní Janaku? Tak je to 12 ku 12, ale protože je to stejný počet hlasů, je zamítnut. How many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 Ne, my jsme předtím hlasovali o 58. Pozměňovací návrh Šepflin. Dobře, zamítnutý ten. 59 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh 7 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh 8 pro, zvedejte ruce, proti, zdrželi se přijat. To znamená, že přejdeme 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 68 pro proti, zdrželi se zamítnout. 69. Kdo je pro? Ne. Je k němu ústní pozměňovací návrh? Nikdo není proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže hlasujeme pro 69. Proti? Zdrželi se přijat. 70 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 74 pro, proti, zdrželi se přijat. 71 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 72 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 73 nám odpadá. I 75, 77, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout, 78 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 79 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Už to jsou vodní ustanovení. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje. nikdo není proti. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Číslo 2. To je úvodní ustanovení 4 a 2. Jde pro, proti, zdrželi se. Přijat kompromisní návrh 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijat 3 a 4 odpadají. 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout? 6. Pro? Proti? Přijat, ale raději to spočítáme. Pozměňovací návrh 6. Když chcete hlasovat elektronicky, dobře. Budeme hlasovat elektronicky o 6 Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 13 pro, 10 proti. A já bych hlasoval proti. Je přijat. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Sedm pro, proti, zdrželi se přijat, devět pro, proti. Připadá mi zamítnutý, chce to přepočítat. Ještě Dobře, chcete elektronicky, takže hlasujeme o devítce elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? A jaký máme výsledek? 8 pro, 15 proti. Zamítnut. 11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut 10. Pro proti, zdrželi se zamítnu. Dobře, uvidíme. Tak ještě jednou elektronicky zahajuji hlasování desíce. Všichni hlasovali? Končím hlasování. A je přijat. To byla taková výjimečná eh, chyba, která potvrzuje pravidlo. Kompromisní návrh 2. Jde pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 16, kdo je pro? Ne, tam ještě 15. Scholz, tak ještě 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Takže hlasujeme o 14. 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 18, kdo je pro? proti. Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnout. I když se přidá můj hlas, nic to nezmění. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 20. Pro? Elektronicky budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. 15 pro, 7 proti. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 80. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 22. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 23. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Chcete to ověřit elektronicky? Dobrá. Bylo to 22. Co vlastně hlasujeme? Zahajuji hlasování. 23? Ano. 22 jsme odhlasovali, omlouvá se předseda. 23. Šoflin. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat o jeden hlas. possiamo votarlo? Ma ora dobbiamo votare il 24. 24. 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout? Co je s tou 25? Je to jazykový pozměňovací návrh. Je jazykový, protýká pan Dav. Nemusí se o něm hlasovat. Výborně, říká pan předseda. Hlasujeme 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Budeme hlasovat eh, o celém textu. Kdo je pro? Chcete elektronicky? Chcete elektronické hlasování? Dobře. Zahajuji hlasování, to je to závěrečné hlasování o zprávě. Končím hlasování. Pane Šolci? Pane předsedo, zapomněl jste dát hlasovat o pozměňovacím návrhu 43 a já si myslím, že je to důležité. 43, ano. Na straně 3. Non no, abbiamo votato, non vi risulta votato? Is this compatible with je kompatibilní s kompromisním návrhem 6. Ano, je to pravda. Takže před tím závěrečným hlasováním ještě 43 Scholz. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Následuje závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je přijat. Ještě prosím přidejte můj hlas pro. Děkuji vám, přejdeme k další. A ještě samozřejmě blahopřeji panu zpravodaji Dafovi. Jako další máme hlasování o zprávě pana Messerschmitta o rozpočtu na rok 2014 mandátu pro trialog. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Zvedejte ruce. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnut 4. Pro. Proti zdrželi se přijat. 5 pro. Proti. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 4. Ne, 5. O pozměňovacím návrhu 5. DAF. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 6 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 7 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 8 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 9 pro, proti, zdrželi se přijat. 10. Nejdříve budeme hlasovat o první části. Pro, proti, zdrželi se. Připadá mi přijat. Druhá část pro, Proti. Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování o druhé části desítky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Plus můj hlas, který tentokrát rozhodne. Takže proti je zamítnut. 11. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 12. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 14. Pro. 14. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Chcete to zkontrolovat? Dobrá. Kontrolujeme elektronicky 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A výsledek je přijat. Když se připočítá můj hlas, 15 a 3, 13 se hlasují společně. Oni odpadají, pane předsedo. Výborně, děkuji. Je to tak. Odpadly, nehlasuje se o nich, takže 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 17. Pro? Co je s tím za problém? Hlasuje se o 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout? 18 pro? Proti? Raději to zkontrolujeme elektronicky. Kontrolujeme pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A výsledek je zamítnut. 19. Třakovsky pro, proti, zdrželi se přijat. 20 pro, proti, zdrželi se přijat. 21. Chcete to zkontrolovat? Dvacítka je, je schválená, ano. A tady to není napsané. Je to tu napsané. Předseda se omlouvá, je to třeba napravit. My jsme hlasovali o 19 Třakovsky, to znamená, že 20 DAF odpadá. Nelze o něm hlasovat takže se opravuji. Pozměňovací návrh 21. Brzo bohatá. Pro. Proti. Myslím, že bude vhodné hlasovat elektronicky o 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 22. Kdo je pro? Proti? I tady bude lepší to odhlasovat elektronicky. 22. Brzo bohatá. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Jeden, kdo je pro? Proti? Připadá mi to stejná většina, že je zamítnut. Dva, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Následuje závěrečné hlasování o návrhu stanoviska, a to elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Jednohlasně. Jednohlasně přijat, včetně mého hlasu, který prosím dodejte. Ne, oni se dva zdrželi. Děkuji eh, a blahopřeji navrhovateli. Přejdeme dál a to jsou sdělení ze schůze koordinátorů. Na schůzi koordinátorů jsme se konkrétně zabývali požadavkem 150 poslanců ověřit, eh, zda dvě politické strany odpovídají hodnotám EU. Návrh eh, koordinátorů pro hm, náš výbor je napsat předsedovi parlamentu a poznamenat, že nelze rozhodnout v tuto chvíli protože není indikován důvod takové, takovéhoto rozporu eh, s hodnotami. V tomto listu je také zapotřebí specifikovat, že shledáváme nevhodným, že není možné vést diskuzi na výboru, pokud máme k, k dispozici písemné materiály, které byly konzultovány jen soukromně, v určitých prostorách kolegy, kteří se tak přáli učinit. A na druhé straně tu běží eh, trialog o statutu politických eh, stran. A toto by mohlo znamenat, eh, tato situace by mohla znamenat precedens, který by nevhodným způsobem mohl jednání ovlivnit. Takže chceme říci předsedovi, že nejsme schopni tuto chvíli rozhodnout, tak ať nám případně dodá další pokyny. Také jsme rozhodli, že změníme název zprávy o provádění Lisabonské smlouvy po čtyřech letech s ohledem na volby 2014, že to je mm, nevhodný název, protože se překrývá se zprávou Gualtiero Lamasura. A proto záhy kolega Třakovsky z EPP přednese jiný návrh názvu, který bude přesnější. Così, no? No. Va bene. Poi il, per quanto riguarda altre co se týče zpráv z vlastního podnětu, tak já jsem žádala zpráv z vlastní iniciativy u o vztazích eh, mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, ale v tuto chvíli není možné o toto povolení požádat, protože už nám bylo, byly schváleny bylo schváleno pět zpráv z vlastního podnětu, ale musíme naléhat na konferenci předsedů, abychom věděli, zda tyto zprávy z vlastního podnětu, které již byly vyžádány, skutečně byly schváleny eh, protože se nám jedná o možnou e, secesi v, na evropském území a pokud by zde byla možnost, tak bychom rádi požádali o povolení pro tuto zprávu z vlastního podnětu. Chtěl bych informovat výbor, že Rada předá parlamentu ke schválení svůj návrh rozhodnutí ohledně složení Evropského parlamentu sledem na volby v roce 2014 a protože to je velice důležité téma a je na to málo času, navrhujeme, že uspořádáme mimořádné zasedání našeho výběru 10. Eh, června ve Štrasburku v pondělí, abychom rychle se mohli zabývat tímto návrhem rozhodnutí a schválit ho. Spolu s pravodají, jak je známo, za Evropský parlament jsou paní, eh, panové Gualteria Třakovsky. Eh, už byli jmenováni, takže bych to jen rád potvrdil. Na mimořádném zasedání ve Štrasburku by také, bychom také mohli konat slyšení místopředsedy komise Ševčoviče, eh, který jako obvykle bývá zván k výročnímu strukturálnímu dialogu ohledně Eh, témat, která se týkají pravomoci našeho eh, výboru eh, v průběhu těch pěti let. Potom naše delegace 19. 20. června by měla do Londýna, tam by měl předseda, dva členové EPP, dva socialisté a, a pak po jednom z jiných politických skupin. Zatím máme jako jména tedy předsedu, Legrip, Šepflin, Třakovský, Gualtieri, Ikling, Effler a Scholz žádá. Ne, není to tak. Pan Duff a Agnew, kteří se budou účastnit mimo toto penzum, jako obvykle. EPP předložilo návrh na tři, pak bylo dohodnuto dva, pak je tu další požadavek jako dva členy, ale uvidíme, myslím, že maximálně povolí předsednictvo jednoho. Nemáte-li eh, poznámky, tak eh, vše zůstane tak, jak jsem řekl. Pokud by předseda ještě schválil další jméno, tak kolega Elmar Brock se bude účastnit této cesty do Londýna. To jsou tedy sdělení předsedy a můžeme přijít k dalšímu bodu na pořadu jednání, kterým je che riguarda la fissazione i rapporti Fox e... Zpráva Fox a Hefner. Chtěl bych požádat paní místopředsedkyni eh, Gurmaj, aby převzala předsedání, protože se musím na chvíli vzdálit. Okay, so, uh, thank you very much, dear chairperson. As I was lucky to chair yesterday the public hearing, which was a great success. Včerejší slyšení bylo velkým úspěchem a jsem vděčna všem kolegům, kteří se o to zasloužili. Myslím, že nám to eh, rozšířilo eh, obzor o tom, co potřebujeme vědět díky našim eh, čtyřem výborným odborníkům. A nyní se táží, kdo by chtěl začít zahájit rozpravu. Takže, pane Foxy, prosím. Uh, Madam President. Paní předsedkyně, děkuji vám za tento úvod. Začít eh, musím omluvou. Já totiž eh, musím opustit tento sál v 11 hodin 20 eh, minut a čas kvapí, proto budu hovořit pouze několik minut a Garrett to pak ukončí. Jak jste právě předeslala, včera jsme zažili velmi zajímavé slyšení. Diskutovalo se o právu Evropského parlamentu na vlastní uspořádání. Před sebou máte náš pracovní dokument, příloha 6 o sídle institucí Evropské unie. Tento dokument předchází formálnímu návrhu, eh, který bude kolegům předložen eh, zanedlouho. Eh, nenutno říci, že eh, eh, každá eh, iniciativní zpráva je velmi omezená v délce a proto použijeme tento dokument, abychom vyložili vlastně ty naše myšlenky a, a příčiny je tam uvedena stávající struktura sídel evropských institucí a také historický vývoj Evropského parlamentu. Ukazujeme tam, že Evropský parlament by měl mít větší autonomii nad svým časovým harmonogramem a uspořádáním a sídly. A dále pak diskutujeme o hlavních organizačních, logistických i ekologických dopadech stávajícího uspořádání, respektive sídel. A e, uzavíráme pak takzvanou e, cestovní mapou e, ke změně smluv. Já myslím, že je jasnou vůlí tohoto parlamentu, což bylo vyjádřeno již v mnoha hlasováních v uplynulých dvou letech, že si přejeme, aby eh, všechny naše schůze probíhaly na stejném místě. Různí členové mají samozřejmě k tomu různé eh, důvody. To jsem již uvedl. Pro některé je to otázka eh, daní, pro jiné je to otázka kysličníku uhličitého a pro jiné jde o to, aby Evropský parlament nabil právo na vlastní uspořádání. Ale myslím, že jasné je, že mezi členy existuje většina eh, názorová v tom, eh, že eh, všechny schůze by se měly konat na jednom místě. Gerald a já Eh, jsme velmi obezřetní v tom, že tam nevyjádřujeme, respektive neoznačujeme, kterým místem by to mělo být, které místo by to mělo mít. Není to na nás, abychom řekli, všechny eh, schůze mají eh, se konat ve Štrasburgu nebo všechny v Bruselu nebo někde jinde. My tam pouze říkáme, že tento parlament má mít možnost rozhodnout o svém sídle a má rozhodnout, kde se jeho zasedání konají. V v tomto pracovním dokumentu tedy máte eh, ty důvody, které nás k tomu motivují. Jsou tam také určité příspěvky členů a také zanedlouho obdržíte naši formální zprávu a doporučení. Na tomto místě eh, končím a předem se omlouvám, že za 20 minut vás musím opustit. Děkuji. Máme tady i spolu jimž je Gerald Hefner, který má nyní slovo. Já bych do debaty nezasahoval, promluvím až v závěru. Myslím, že to stačilo, co bylo řečeno pro Ashley Foxe a pro mě je důležité vyslechnout nyní komentáře našich členů k pracovnímu dokumentu. Chci pouze ujasnit, že se jedná o pracovní dokument, není to návrh zprávy. Na eh, zprávě budeme pak pracovat ve světle eh, dnešní debaty, takže se již těšíme na vaše příspěvky. A já pevně věřím, že včerejší debata vám poskytne další podněty. Nyní stínový zpravodaj, pan Rusas, respektive napřed Roberto Galtieri, koordinátor socialistů. Já nemůžu se zúčastnit, respektive se musím zúčastnit Bira naší skupinu, skupiny a proto se chci omezit pouze na několik poznámek k tomu pracovnímu dokumentu z perspektivy někoho, kdo je rozhodně pro jednotné sídlo, jedno sídlo. Mám ale určité výhrady vůči tomu, že Naší hlavní argumentací má být, že parlament sám má rozhodovat o svém sídle. Já se domnívám, že otázka sídla parlamentu je um, problematikou ústavně právní a podle mě to rozhodující je, že článek 341 není v souladu s článkem 10, eh, eh, vzhledem, že eh, podle nás legitimace Unie vychází od občanů a myslím si, že otázka eh, sídla by eh, to měla eh, obrážet. Takže já upřednostňuji takovou změnu smluv, která by umožňovala jedno sídlo. Ještě jedna ústavní, ústavně právní poznámka. Zaměňování práva na vlastní uspořádání a jednacího řádu s otázkou sídla institucí Unie může být eh, nebezpečné a kontraproduktivní, protože se to může jevit snažší, říci, my tady eh, nerozhodujeme mezi Bruselem a Štrasburgem, chceme pouze spolu rozhodovat, ale požadovat poradě, aby přenechala parlamentu rozhodovat, eh, parlament může být velmi nízký práh pro kvalifikovanou menšinu, to znamená, že většinou můžeme e, rozhodnout, e, že se rozhodneme pro nějaké město anebo pro nějaké e, hezké slunné místo v teplejších zemích. Takže otázka umístění sídla je otázkou smluvní, ale hlavní věcí je, že eh, ty věci by neměly eh, být eh, společně rozhodovány zástupci občanů a členských států. Mělo by to hm, vést k racionálnější organizaci. Tím, že sloučíme hm, vlastně ty dvě složky legislativy, komise a parlamentu v jednom sídle. Takže nejsem eh, o vašem pracovním dokumentu zcela přesvědčen nespochybují ten konečný cíl, nespochybňují konečný cíl, ale eh, prostředek, jak se k tomu dopracovat. Děkuji vám. Myslím, že je velmi důležité, že jste eh, zmínili, že se jedná o pracovním, eh, pracovní dokumentu a proto včerejší slyšení vám zajisté poskytlo ještě více podnětů mm, jej zprofesionalizovat. Ještě bych chtěla říci, kdo se hlásí o slovo, abychom zajistili, že jsou na seznamu všichni. Rustas, pan Wieland a ještě někdo? Pan Dav, Bronz, už nikdo jiný? Dobře. Takže paní místo předsedkyně. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych za sebe ráda okomentoval ten pracovní dokument, který nám byl dnes předložen stejným způsobem, jako už jsem to učinila včera odpoledne, kdy jsem vyjádřila své překvapení nad tím, jak vypadala forma pozvánky k tomu slyšení, kde se prostě promíchával sídlo, datum a bylo to velice tedy zmatené, čili Zdálo se mi to jako dost nevyvážené a určité spoždění mezi titulem a mezi názvem tedy školy, eh, slyšení, který byl zvolen a mezi obsahem zprávy jako takové. A oba spolu zpravodajové nám říkají, že je to zpráva o sídle Evropského parlamentu ale my se chceme soustředit na jednu jedinou otázku. Není to teda jenom otázka Evropské unie, ale hlavně otázka Evropského parlamentu. Ale podle mého otázka sídla všech institucí je záležitost nesmírně jaksi nejasná a je velice obtížné to politicky a právně oddělit a izolovat od eh, otázky eh, sídla parlamentu tedy. To je k formě. A nyní k obsahu. Je tady více otázek, eh, které se mi příliš nelíbí v tomto dokumentu. Už jsem to řekla. Text, který nám byl dnes předložen, prostě míchá záležitosti způsobu práce a sídla jsou tady eh, chyby, které by neměly být eh, přijatelná na našem výboru. Myslím si, že je třeba věci ujasnit, protože vy to všichni víte, že existuje jedno sídlo pro Evropský parlament, čili je třeba, aby věci byly napsány konformně se smlouvami a respektovali to, co je zapsáno ve smlouvách. Zároveň v odstavci 3 nazvaném historický vývoj jsou určité vynechávky, kdy se jedná o rozhodnutí z Edinburgu, Možná, že by bylo třeba upřesnit, že tady se nepřispělo něčím než ke znovu potvrzení sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. A toto rozhodnutí z Edinburgu bylo doprovázeno rozhodnutím, například rozhodnutím umístit Evropskou centrální banku do Německa a jiné organismy do jiných zemí, Domnívám se tedy, že to ilustruje to, co jsem řekla úvodem, že otázka sídla je, nebo sídel pro různé organismy je nesmírně promíchaná. A to, co je tedy v odstavci 3 pracovního dokumentu, který nám byl předložen, včetně toho, co bylo eh, rozhodnuto parlamentem v roce 2011, kdy v dubnu 2011 poslanci hlasovali pro to, co se nazývá kompromis Peters. kdy došlo ke znovu potvrzení a definování sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Jelikož se nacházíme na výboru pro ústavní záležitosti a zaobíráme se zprávou z vlastní iniciativy týkající se práva parlamentu na vlastní uspořádání, až do té míry, aby si mohl vybrat své vlastní sídlo, Když se podíváme na odstavec 5, ten podle mého názoru je věnován finančním, ekologickým a organizačním a logistickým aspektům a uvádí celou sérii argumentů a přibližných čísel, které se mi nezdají až tak výmluvné pro všechny, ale rozhodně to není důstojné diskuse ústavní a právní o právech Evropského parlamentu a o legitimitě Evropského parlamentu na vlastní uspořádání a na zlepšení jeho fungování. A proč ne? A také právo na výběr místa jeho práce. Hovoří se tady o vlacích, o letadlech, o číslech, které tady spochybňuji, ale nehovoří se Hovoří se taky o taxicích, o chodbách, ale myslím si, že tento e, odstavec nepatří do dokumentu, byť by to byl dokument pracovní, e, protože se musíme vyslovovat ke zprávě z vlastní iniciativy. Je třeba, aby věci měly svou úroveň a aby to skutečně odpovídalo našim kompetencím ústavního výboru. Já spochybňuji tedy čísla, která se uvádí v tomto pracovním dokumentu předloženém dvěma pravodají, protože to je vlastně vzato eh, z propagandistického dokumentu bojujícího za jedno jediné sídlo parlamentu, a jsou to čísla, která eh, nás pochybňuje víc. Jsou obsolentní, a nesou, neodpovídají číslům, kterými disponuje generální sekretariát a například eh, rozpočtový výbar. Eh, sek- generální tajemník parlamentu má k dispozici určité údaje a čísla, která nekorelují s těmito čísly zde uvedenými. Oficiální čísla eh, generálního sekretariátu Eh, uvádějí eh, úplně jinou sumu eh, než číslo, které tady uvádíte vy. Také ta bilance týkající se uhlíku je, jsou úplně jiná. Či tady máme zhruba 4 miliony tun CO2 a to je úplně jiné číslo než číslo, které uvádíte vy v tomto paragrafu 5, v tomto odstavci 5 já bych řekla, že se tady mm, projevuje určitá diskriminace a to mi nepřijde důstojné. Bylo by tedy dobré, aby se vůbec nevstupovalo do, těchto, do tohoto způsobu úvah a do uvádění čísel, která jsou skutečně spochybnitelná a aby se používaly argumenty jaksi vyšší kvality. Eh, co se týče včerejšího slyšení, to bylo nesmírně zajímavé, nesmírně přínosné. Eh, Ústavní soud Evropské unie, promiňte, Evropský soud naprosto jasně se vyslovil k tomu, že není žádné omezení týkající se kompetencí Evropského parlamentu co do jeho práva vlastního uspořádání a autonomně fungovat, ale že to jsou smlouvy, eh, které definují eh, jeho sídlo a to eh, soud vlastně zopakoval ve dvou rozsudcích. A způsob, jakým experti hovořili, je, domnívám se, jasný. My hovoříme tady o sídle Evropského parlamentu a ne o sídlu jiných institucích. A experti naprosto jasně prohlásili, že je nutná kooperace mezi institucemi Evropské unie a občany, Hovořilo se tady o dvojí legitimitě eh, politice a demokracie v Evropské unii. Myslím si, že je důležité eh, nalézt eh, znovu určitou rovnováhu a sestavit dokument, který by měl vyšší kvalitu a který tedy by nepoužíval tato spochybnitelná čísla protože eh, té, to téma je příliš důležité. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Máme tu ještě pět řečníků a zpravodaje. Doporučuji, abyste hovořili tři minuty, abychom pak měli pět minut na pana Hefnera. Jako další pana Stinový zpravodaj sas. Thank you, chair. I will... Děkuji vám, paní předsedající. Budu se snažit dodržet ty tři minuty. Především bych rád poděkoval oběma spolu s pravodajům za jejich práci a za vypracování pracovního dokumentu. A také za ducha otevřenosti, s nímž od počátku se snažili s námi udržovat kontakt. A aby začlenili naše názory a myšlenky do tohoto dokumentu. Víme, že to je velice citlivé téma. A naším cílem by mělo mít najít co možná nejširší konsenzus mezi kolegy, mezi politickými skupinami, jak jen to je možné. Všichni se shodneme, všichni víme, i ze slyšení včera experti o tom hovořili, a já jsem to alespoň chápal, jako konečný závěr, že se jedná o čistě politické rozhodnutí, je to čistě politická otázka, tak se podívejme na to, co s tím můžeme dělat. Za prvé bych rád řekl, že mohu žít s tím přístupem, který byl zvolen oběma spoluspravodaji, konkrétně zaměřený na to, abychom se podívali z jiné perspektivy na naše právo rozhodovat o našem vnitřním uspořádání, kalendáři a otázce sídla. Nemám žádné výrazné názory, eh, jenom tu jsou některé aspekty, které bychom měli zvažovat. Za prvé si myslím, že výsledek by neměl nebo nebude odlišný, zda zvolíme tento či jiný tradiční klasický postup Zda to má být tedy Štrasburg nebo Brusel ohledně sídla. Z procedurálního hlediska to chápeme tak, že potřebujeme změnu smluv a mezivládní konferenci, ale samozřejmě je tu právní aspekt, o kterém se zmiňoval Roberto Gualtieri, nechci se zmiňovat o detailech, ale musíme mít jasno v tomto bodu. Může Evropský parlament skutečně sám rozhodnout o tom, co bychom měli dělat, nebo zda to je spíše eh, primární právo smlouvy, které to musí stanovit. A proto bych chtěl požádat zpravodaje, aby se na toto konkrétně zaměřili a aby nám poskytli vyjasnění tohoto aspektu. Co se týče prozatím toho pracovního dokumentu, pokud dovolíte, paní místo předsedající a paní Grip, já mám jiný názor, než jste vyjádřila vy. Jsem velice spokojený s přístupem spoluspravodajů a také s tím, jak tato zpráva a návrh eh, této eh, zprávy je sestaven. A také si myslím, že detaily jsou nutné, čísla jsou nutná. Je to velice diskutovaná, diskutovaná a citlivá otázka a proto je nezbytné mít jasné argumenty a je také nezbytné, aby evropští občané měli relevantní informace a tato zpráva z Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu k tomu může přispět. Samozřejmě máte pravdu, pokud budete diskutovat o některých číslech, já na to nejsem expert, a to je tedy apel na naše spoluspravdaje. Prosím, poskytněte nám eh, relevantní informace nebo takové informace, aby byly ověřitelné, aby byla ověřitelná ta čísla. Ale já osobně jsem já velice podporuji tento postoj spolu s a shledávám to velice užitečným a důležitým, abychom tam čísla měli. Dvě menší otázky mám k této zprávě. Za prvé, máme název zpráva o sídlech institucí Evropské unie. Ale ve zprávě se zmiňujeme pouze o sídle Evropského parlamentu. Já chápu logiku, která je zatím skryta, ale chtěl bych opravdu silně navrhnout, abychom podle toho uspůsobili také Eh, titul té zprávy, protože podle mne je tu jasný rozpor mezi názvem zprávy a jejím obsahem. V názvu se hovoří o sídlech institucí, zatímco v obsahu jen o sídle parlamentu. Hned budu končit, paní předsedající. Také potřebujeme vysvětlení eh, u tohoto pracovního dokumentu, eh, tam, kde hovoří o postupu e, přeskumu nebo podle článku 48, který by měl ve smlouvách zaručit změnu. E, to je v, oddíle 6 vašeho pracovního dokumentu. A tam více méně se hovoří o zjednodušeném postupu, také se zmiňujeme o dvou příkladech. Evropský eh, sta, mechanismus stability a eh, Eh, Fiskal tak, takže já si myslím, že tady by se to ještě mělo změnit. Měli bychom mít velice přesný jazyk, přesné termíny, zejména když hovoříme o právních věcech. A už úplně poslední věc. Děkuji ještě jednou, že jste mi to připomněli. Za užitečné ve zprávě považuji i to, abychom měli návrhy alternativního využití štrasburského sídla. Je tu tolik myšlenek, které se objevily o těch nejvyšších, ať tam má zasedání Evropská rada, kde by se tedy zachovala symbolická a historická hodnota Štrasburku, nebo výbor regionů, nebo jiná instituce, aby tam měla své sídlo bylo by velice důležité se zaměřit na to, jak alternativně využít Strasburg. Děkuji. Ano, ale byste s tím zpravodaj, samozřejmě mohli jste ještě něco přijat, ale skutečně je zapotřebí poskytnout čas ještě eh, panu Hefnerovi, který bude chtít hovořit nakonec jako zpravodaj. Jako další pan Wieland. Já ja, Dank. Děkuji mnohokrát. Mám pochopení pro tu záležitost, ale domnívám se, že na určitých místech si jistě všichni všímáme, že někteří aktéři tedy eh, se příliš bijí za svou věc. Eh, já si myslím, že by nebylo dobré tam tak jako příliš zapracovat zájmy Francie. Za druhé, také bychom se neměli prostě Eh, oddávat různým sporům. A ti, kteří pracují s čísly, by, se, by měli odpovědět na otázku, proč, když jsme tak dlouho ve Štrasburku, když už vůbec jezdíme do Štrasburku, proč tam nezůstaneme pět dnů, které by byly daleko účinnější a proč tam jsme čtyři dny. Čili ti, kdo upozorňují na náklady, tak by se měli také lámat hlavu jinými věcmi. A pak bych chtěl upozornit na to, že při veškeré diskusi, alespoň já tedy budu velice bedlivě dbát na to, kde se vyjadřují eh, nepřátelé parlamentu k otázce sídla a kde přátelé, protože se domnívám, že tady na určitých místech je třeba, je možné vidět eh, zvláštní aliance, protože ti, kteří eh, hovoří, eh, se vyjadřují k eh, určitému sídlu parlamentu, nejsou ochotní vůbec v parlamentu pracovat nebo se vyjadřovat k záležitostem. Já klidně budu jezdit do Štrasburku, ale řekl jsem vždycky, když budu moci získat právo na vlastní uspořádání, pak eh, jsem ochoten jít do toho, že řeknu, že o otázce sídla rozhodne plénum svým hlasováním, ale patří sem daleko více otázek, otázky stanov, otázky imunity, kde je třeba naprosto jasně říci, tyto zvláštnosti smí parlament rozhodovat sám a jiné patří do spolurozhodovacího procesu, kdy nelze eh, připustit, aby se rada prostě odvolávala na jednomyslnost. Otázku sídla považuji za příliš jednodimenzionální a příliš prioritní. Já bych měl raději společný přístup, pak lze získat můj hlas, Nebude-li tady mm, takový celostní přístup a e, bude-li tady se jednat pouze o to, zda Štrasburg a noci ne, nebudete moci získat můj hlas za žádných okolností. Proto bych rád ještě jednou všechny požádal o to, e, abyste zvolili celostnější přístup. Taky si myslím, že bychom mohli uspořit hodně času, kdyby ti, Eh, kteří nedodržují čas na začátek, neříkali, že čas dodrží. Děkuji. Dalším řečníkem je Andrew Duff a poté pan Bronz. Andrew, já souhlasím, že se musíme pokusit eh, pochopit a ocenit eh, komplexnost, složitost a choulostivost tohoto tématu a souhlasím s Constance Le Grip, že některá tvrzení v tom pracovním dokumentu jsou zjednodušená a nepodložená a od Byra parlamentu potřebujeme eh, přesné údaje. stran eh, relativních nákladů. Jsem udiven, že eh, v oddíle 6 čtu, že eh, eh, změna smlouvy může proběhnout nekomplikovaně a rychle. Takovou to zkušenost nemám. A domnívám se, že je důležité, abychom co by výbor Eh, trvali eh, eh, na tom, aby, aby to bylo proskoumáno. A také choulostivě vnímáme otázku mezi institucionální rovnováhy a zásadu rovnosti států. Je to náš popis práce, protože my tady nepřipravujeme zjednodušený postup eh, přeskumu nýbrž obsáhlý balíček návrhů, jenž má informovat delegaci parlamentu účastnící se eh, příštího konventu, který, myslím, bude započat na jaře 2015 na to se musíme připravovat. A to znamená, zvážet, zvážit nejenom otázku Štrasburského parlamentu, ale také umístění sídel ostatních institucí, včetně případného přeskumu postupu eh, eh, rozhodování, jenž eh, má definovat umístění sídel Evropského parlamentu. A stejně tak, jelikož se jedná o celý katalog, který připravujeme, musíme vytvořit určitou stupnici priorit pro agendu parlamentu. Otázka sídla je samozřejmě nesmírně důležitá, ale pro některé více, pro některé méně. A eh, jsem si jist, že jsme to ve zprávě tyto otázky vyřešit očekáváme že tuto zprávu budeme moci probrat eh, na příště. Děkuji. Nyní má slovo pan Bronx a eh, pak eh, pan Hefner uzavře debatu. Pokud jde o tu věcnou stránku věci, jsem proto, aby Evropský parlament měl pouze jedno sídlo a to díky, nebo protože to sníží náklady. Nevím přesně, kde by to mělo být. Myslím, že v Bruselu, jednak z hlediska dostupnosti pro většinu členů a také z důvodu blízkosti a ostatních institucí, jednak pokud jde o kontrolu a také spolurozhodování. Pokud jde o procedurální otázku, nevěřím, že parlamenty obecně eh, by eh, měly rozhodovat o svých sídlech. Jak pan Gualtieri uvedl, je to ve většině zemí ústavní otázka eh, v jednotlivých národních státech, myslím. A analogicky navrhl, že by to měla být věc změny smlouvy. Určitě nejsem spokojen s myšlenkou, že parlament eh, může být považován za eh, jakýsi obytný vůz, který prostě lze eh, zavěsit na automobil a cestovat s ním po Evropě. Samozřejmě z důvodu politických výhod může zasedat na různých místech, ale pokud jde o rozhodnutí z roku 2009, tam bylo stanoveno dočasně se přestěhovat do Bruselu z důvodu strukturálních problémů ve Štrasburku a to představovalo určitý precedent. Včera jsem nedostal odpověď na moji otázku, ale eh, chci vědět, eh, jakým prostředkem nebo jakým postupem došlo k legalizaci eh, rozhodnutí z roku 2008. Určitě vás uspokojí slyšet, že končím na tomto místě. Děkuji vám mnohokrát a Posledním řečníkem je Gerald Hefner. Prosím o váš příspěvek, který jste avizoval na začátku. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, milí kolegové. Byla to velice plodná diskuse, i včerejší slyšení bylo vynikající, jak v předložení expertů, tak v diskusi. My jsme se snažili toto velice důkladně připravit a bylo dobré, že jsme za dvě hodiny vyslechli čtyři experty a že třináct členů výboru se vyjádřilo k velice e, přesným otázkám. Já jsem tedy nesmírně potěšen, jak jsme o tom diskutovali včera i dnes a jsem rád, doufám, že to bude pokračovat i nadále. Teď krátce zareaguji na některé příspěvky. Nejprve paní Lagrip, vy jste využili hodně času eh, využila ke kritice pozvání. Já mohu jenom zopakovat to, nebo mohl bych opakovat to, co jsem vám řekla, nebudu to dělat. Eh, to nejdůležitější, eh, oč se chceme přijít, je otázka sídla. Chceme se pokusit pracovat takovým způsobem, abychom nechali rozhodnutí o sídle naprosto otevřené. Uh, vás s tím sice nedosahujeme, ale myslím si, že jsme dosáhli všechny ostatně. Já bych vás rád také přivítal eh, v našem klubu. Tady se nejedná o to, zda Štrasburg ano či ne. Jedná se o to, zda parlament to bude moci rozhodovat sám anebo spolu rozhodovat. A to eh, z mého pohledu jsou nesmírně důležité věci. Řekl to Roberto Galtieri, ale podobně se vyjádřil i pan Wieland, pan Trocas, i Andrew Duff. S tím, co v pracovním dokumentu vlastně jenom naznačujeme, a sice postupu jako takovém nejsme příliš precizní, jak chceme být ve zprávě jako takové. Co se týče kritiky na tomto bodu 7, ano, myslím si, same procedure není příliš srozumitelné, tady bychom měli být daleko jednoznačnější. My nechceme mít nějaké zjednodušené, rychlé řízení. Jediné možné řízení, jediný možný postup je, abychom eh, z toho udělali část větší změny smluv, která bude muset být vyjednána na konferenci o konventu. A to znamená, že parlament v současné době se snaží jakoby se, sešněrovat balíček. Je to otázka sídel, otázka jiných otázek, témata, která vlastně ze strany parlamentu v konventu, který potřebujeme, se bude muset dostat na pořad jednání. A já souhlasím se všemi, kteří říkají, že otázka o sídle musí být diskutována v kontextu otázky sídel jiných institucí. Byli bychom naivní, kdybychom to tak nedělali, ale považoval bych za nesprávné, kdybychom v dokumentu parlamentu předložili něco teď, co bude teprve později předmětem vyjednávání. Parlament by se měl odkazovat na otázky sídla, ale my bychom teď neměli v naší zprávě hovořit o sídle jiných institucí. Čili souhlasím eh, k polit- s politickým přístupem, s právním přístupem, ale neměli bychom se vyjadřovat k tomu hmotně, materiálně. To, co tady zaznělo k číslům, i tady, paní Legrip, já bych se nerad s vámi hádal. My jsme celé týdny se velice intenzivně pokoušeli z nejrůznějších možných zdrojů nacházet čistá čísla a jsem velice překvapen, že parlament sám o těchto nákladech nemá žádná čísla. Já si myslím, že to vůbec není těžké eh, eh, spočítat to například na základě odevzdaných vyučtování cestovného poslanců ale já osobně se nechci vůbec přijít o číslech. My jsme uváděli čísla, která se uvádí, která zase popírá druhá strana. Ale tato čísla skutečně zaznívají a je to pracovní dokument. Pracovní dokument uvádí seznam argumentů. Ve zprávě jako takové nebudeme se přijít o číslech, ale budeme hovořit o otázce právní cesty a politického hodnocení. Proto bych tomu nedával takovou váhu. Pár věcí mě tak trochu udivilo. Vy jste nám například vyčetla diskriminace, řekla jste, že je to tedy podivný dokument, že se vyjadřujeme k otázkách taxíku a že to není úroveň výboru. Já si tedy myslím, že takováto Takováto vyjádření by rozhodně neměla patřit na poru našeho výboru, a na, nepat, není to ani uvedeno v pracovním dokumentu. Myslím si, že to, co budeme muset udělat, zaznělo ve většině příspěvků. Pro mě je zatím stále ještě otevřeno, zda parlament samotný bude moci učinit toto rozhodnutí, nebo bude mít učinit toto rozhodnutí, anebo zda parlament v řádném řízení společně s, řado, s radou bude o této otázce rozhodovat a bude, smysl, kdy, bude mít smysl, když parlament řekl, chceme toto rozhodnutí činit, ale jakou cestou o tom budeme muset ještě důkladně na našem výboru diskutovat. A poslední bod? Já bych velice rád eh, si zanechal ten pokus, abychom tady kladl a politickou otázku a ne otázky pro anebo proti určitému místu a sídlu. Proto to ode mě neuslyšíte a myslím si, že diskuze by měla probíhat v tomto směru. Je to otázka smluvně právní, ústavní, není to otázka proti nějakému městu nebo pro nějaké město. Děkuji. For your... Uh, Děkuji mnohokrát za uh, váš příspěvek k závěru debaty. Jak jsem uvedla, měli jsme včera velmi živou, dobrou diskusi včera a požádala jsem sekretariát, aby uh, zajistil, abychom pro všechny eh, členy získali eh, písemnou dokumentaci. Myslím, že by to eh, mohl být dobrý informační zdroj pro zpravodaje, ale pro všechny z nás tež kdo se touto otázkou zabývá. Takže děkuji, uzavírám debatu a pan předseda Kasiny se vrátil a proto převezme řízení schůze. Děkuji. Bene, grazie. Děkuji. Děkuji paní Gurmaj za to, že mne nahradila takto efektivně a ujímám se předsedání. Už nám zbývá jenom čtvrt hodinky ohledně se tuto financování evropských stran, politických stran a evropských politických nadací. Jde v podstatě o to, abychom informovali o tom, co vychází trialogu po změně z e, článku 70 jednacího řádu, e, zejména díky kolegovi Guerrierovi, se má vyjednávací tým sejít s, kom, mm, s kompetentním výborem. Zpráva paní Džinaku byla přijata 15. dubna. První trialog se konal 16. dubna a další 15. května v Bruselu. Hlavní otázka se týká toho, kdo je tím subjektem, který může registrovat politické strany. Názor našeho výboru je, že to má být parlament, kdo bude registrovat politické strany. A následně, eh, následně to tedy bude řešeno podle eh, evropské legislativy. Chceme, aby v registraci vznikl jakýsi automatický eh, postup. Evropský parlament, v němž jsou politické strany, Eh, by teď měl být eh, orgánem, který bude posuzovat jednotlivé politické formace eh, na základě jejich politických svobod, politických směrů. A tyto strany mají právo konat to, co si přejí. Takže při té naší diskuzi jsme se snažili dosáhnout toho, že uchováme kompetenci v registraci eh, Evropskému parlamentu, ale že se depolitizuje co možná nejvíce eh, tento druh konání. Tím, že by vzniklo jedno stanovisko, nebo že by byl jakýsi výbor moudrých, eh, a, nebo Podobný způsob by byl eh, ustaven, jak eh, zajistit, že se bude jednat konsistentně. Já si myslím, že paní Janáku nám o tom může dát více informací. Je to tak? Děkuji, pane předsedo. Faktem je, že situace je taková, jak jste ji eh, popsala, ale eh, došlo již k dialogu mezi eh, personálem v Štrasburgu, Bruselu. Bylo to technické zasedání a zdá se, že navzdory skutečnosti, že některé členské státy ještě nezaujaly jasné stanovisko, k určitým otázkám. Irské eh, předsednictvo eh, eh, chce uzavřít tuto otázku v průběhu svého předsednictví. Dále bych měla upozornit na to, že každý zdůrazňoval, že chceme že problémy my v parlamentu se domníváme, že registrace stran by měla probíhat automaticky a bez politického ovlivňování a musíme nalézt způsob, jak vyřešit eh, náměty rady v této věci. V příštím týdnu proběhne další technické eh, jednání. Já tam přítomna nebudu, ale požádám o setkání eh, s koordinátory a stínovými koordinátory, eh, tak eh, nebo stínovými zpravodaji, tak abychom pak mohli zmapovat všechno to, co se událo od započetí procesu. Jak jste řekl, pane předsedo, je to nadějná situace a příští trialog by měl proběhnout ve Štrasburském týdnu. Je tam pak ta slavná problematika respektu vůči základním zásadám, eh, na nichž je Evropská unie založena. Ale to, myslím, můžeme také vyřešit neformální cestou, jakousi žádostí nebo tiskopisem k žádosti a e, orgán, který ustavíme v parlamentu, to bude mít na starosti a budou stanovena určitá politická kritéria, která tam budou uvedena. Naše politická pozice je, že nechceme více finančních prostředků pro politické strany za žádných okolností. Nechceme e, začít vydávat peníze na ustavování nových organizací či orgánů v radě eh, padl námět, že bychom eh, mohli eh, mít další agenturu, ale my musíme dát najevo, že nám jde o orgán, který by byl nezávislý a zcela administrativní, pokud je o automatickou registraci stran. A to poslední, co bychom chtěli, by byla e, nová organizace, nový orgán, nové výdaje a platby. Takže příští týden se koná e, to technické jednání i za účasti stínových zpravodajů. tak abychom se opět mohli sejít a probrat vše to, co se eh, dosud stalo a trialog eh, bude pak pokračovat ve Štrasburku. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie, allora di parlare. Děkuji vám. A přesla paní Gurma, děkuji vám. Milý pane předsedo, milí kolegové, věděli jsme, že tato jednání nebudou snadná, to bylo jasné i z toho prvního zasedání. Přesto se nám podařilo dosáhnout určitého pokroku a myslím, že Evropský parlament ukázal svou ochotu eh, učinit vždy kroky eh, oproti svému původnímu stanovisku a jít na kompromisy a myslím, že paní Sprodek na tom pracovala velice usilovně. Podobné eh, gesto bychom očekávali od eh, rady a doufám, že kolegové toto přednesou také eh, radě. K tomu pozitivnímu výstupu ze včerejšího technického zasedání máme tu určité konkrétní návrhy na stole. A nyní bychom se rychle měli sejít a ve vyjednávacím týmu sestavit náš feedback i proto, jak řekla Marieta eh, Irové, potřebují poslední politické zasedání, které se bude konat za, za dalšího plenárního eh, zasedání ve Štrasburku. Co se týče toho harmonogramu, tak myslím, že komise na základě výstupu z těchto politických zasedání a od pana předsedy Kasinyho eh, dává řešení, které je mnohem smysluplnější než to, co říká rada. Zatím se hovoří jen o nějakém si spolurozhodování ze strany eh, eh, rady, eh, kdy Evropský parlament přichází s něčím, což je preferovanější, jedná se o takovou, takový výbor moudrých. Jde o to, abychom nevytvořili nějaké složité, komplikované procedury, zejména když není jasná, jaká, jasná, jaká přináhodnota z toho vzejde. Eh, myslím, že eh, komise je dostateč, má dostatečné záruky toho, že Evropský parlament eh, bude předcházet konfliktům zájmu a máme taky mít na paměti, že Evropský parlament má demokratickou legitimitu, kterou nemá žádná a nemůže mít žádná evropská agentura. Po těchto slovech bych chtěla říct, že doufám, že Rada konečně se shodne na nějakém kompromisu a že budeme schopni přejít k dalšímu bodu v diskuzi. Je mi ale líto, že stále ještě nemáme seznam eh, jednotlivých eh, obav členských států. Chápeme, že se obávají dopadu eh, takovéto věci na jejich vnitrostátní právní řád a Eh, účasti evropských eh, stran v národních referendech eh, o vnitřních záležitostech. V takovýto případě bylo zapotřebí dodatečného, dodatečného povolení. Já chci především poděkovat za vynikající spolupráci naší drahé zpravodajce paní Janaku. Děkuji, paní Gurmaj. Pan Dav. Pane předsedo, Myslím, že jsme dosáhli určitého pokroku, je to určitý pohyb, zejména ze strany Rady a parlamentu. A to, co mne překvapuje, je, že komise se nezdá být připravená eh, na nadějné řešení. Očekáváme, na, očekáváme jasné řešení právního statusu evropské politické strany. Eh, nicméně evropská legislativa uvádí do působení takovouto stranu pro evropské volby v rámci členského státu. Jaké výhody by evropská politická strana získala z toho, že by byla že by, doda, že by byla jakýmsi dodatkem k národnímu právnímu e, systému, když má již evropský právní status. Stále ještě se nám nepodařilo obdržet jasnou odpověď od komise. Myslím, že abychom se mohli dostat dál, potřebujeme také poukázat ještě více než do posud na to, že potřebujeme jasnou, skutečně přesnou povahu tohoto výboru moudrých jak má být veliký, jak se do něj budou členové jmenovat, jaký bude mít mandát, jaké bude mít pravomoci, pracovní metody. V tuto chvíli v trialogu mi to připadá, eh, že si úplně nerozumíme ohledně cíle a nemáme společnou půdu pod nohama. což samozřejmě nevede k tomu, že bychom vybudovali silný politický konsenzus o takto citlivé otázky. A za třetí je zapotřebí rozhodnout, zda rada jako spolulegislátor bude součástí rozhodování o zákazu politické strany Irské předsednictví, jak se zdá, má ten názor, že ano, že by rada měla být součástí rozhodování, protože obecný obecný eh, konstitucionální vývoj v EU eh, e vede k tomu, že legislativní komora pracuje na rovné eh, v rovných podmínkách. A že eh, je zapotřebí slyšet také stanovisko jirského předsednictví. Ale rád bych slyšel stanovisko naší zpravodajky k této otázce zejména. A za čtvrté, a to je poslední bod, Máme tu ještě jednu nevyřešenou otázku, to jsou referenda. Je jasné, že tu jsou ještě silné výhrady vůči tomu, aby evropské politické strany jakkoliv se mohly účastnit, jakkoliv mohly hrát úlohu v, v národních referendech o evropských otázkách. A já si myslím, že bychom se tady shodli, že je velice důležité, abychom dosáhli jasné představy. A naše delegace na trialogu by měla by měla se touto otázkou také zásadně zabývat. Děkuji, pan Bronz. Um... Děkuji. Náš předseda řekl, že bychom měli odpolitizovat um, rozhodování o registraci ty tři uh, kritéria, zejména um, výklad uh, základních práv a hodnot, uh, byly vypracovány politiky a rozhodování o registraci se stane objektivním na základě subjektivních kritérií v skutku většina autoritářských systémů eh, neporušuje vlastní pravidla, znevýhodňují své oponenty pouze uvnitř eh, svých pravidel, v rámci svých pravidel. Navíc eh, zhrnutí předsedy o setkání koordinátorů, doufám, že jsem to pochopil správně, pokud ne, opravte mě, znělo tak, že již byly předloženy dva návrhy o deregistraci o registraci, eh, které ale nemůže tento výbor vzít v potaz, protože ehm, pro registraci eh, eh, není, ta registrace není opodstatněná. Pokud je tomu tak, tak ehm, to není dobře pro budoucí mm, rozhodování o odpolitizování. Doufám ale, že jsem vás pochopil správně v této věci. Honorable Efner. Pan Efner? Děkuji srdečně, pane předsedo. Já bych jenom velice krátce rád řekl něco, co bude navazovat na to, co již bylo zmíněno. Protože jinak jsme, co se týče vyjednávajícího týmu, v přímé diskusi a mě těší, že jsme konečně tak pokročili, že z druhé strany z rady Eh, se mají předkladat formulace. A Chápu, že i na radě to potřebuje určitou času, ale doufám, že to teď bude pokračovat eh, rychle. Pro mě je nesmírně důležité říct, že na základě stávajících úprav jsme se dostali tak trochu do potíží na základě krátké zprávy, která byla předložena na začátku eh, tohoto zasedání. Nechci podávat dále zprávu o těch potížích, jenom považuji za na výsaz důležité, aby zkušenosti, které tady činíme, jsme zapracovali vlastně do toho, co chceme vyjednat pro budoucnost. Myslím si, že když bychom to měli stručně zhrnout, je, že nesmírně důležité mít form, nalézt formalizovaný postup, který bude co možná nejdéle prost jakéhokoliv politického ovlivňování, založený na faktech, na skutečnostech a právně e, čistý. Myslím si, že jsme zatím neučinili dostatek opatření pro to, aby takový postup byl ve všech případech zabezpečen. Myslím si, že vůbec otázkou zaobírání se v parlamentu, kdo se tím bude zaobírat a jakým způsobem těmito otázkami a také co do role složení a pochopení eminent persons eh, by se tyto otázky měly reflektovat a proto bych rád dal ještě podnět k tomu, abychom vedli diskusi o tom, aby ti, kteří v současné době stojí v trialogu ve vyjednávání, eh, byli informováni o všem, co se projednávalo mezi koordinátory eh, na našich zasedáních. Bene, <clears throat> non vedo altre Nevidím, že by se hlásil ještě někdo. Musím poznamenat, že na trialogu na konci zasedání jsem se přiměl, nevím ale, jestli se mi to podařilo konkrétnějším způsobem. A tím, že jsem tedy posílil uh, linii naší paní uh, zpravodajky, tato zpráva, kterou napsala, byla přijata ve výboru a proto bychom ji měli podporovat. Měli bychom lépe vysvětlit stanovisko parlamentu a víc principu, že svoboda združování eh, by neměla být nějak vynatým postupem. Nemyslím si, že by se jednalo o legislativní záležitost a že by tedy všechno vyžadovalo přítomnost, silnou přítomnost dvou e, spolulegislátorů. My jsme se snažili vytvořit jakýsi poloautomatický systém, aby to nebyla agentura, ale nějaký úřad parlamentu, který by zkontroloval faktické údaje o dané e, straně, na úrovni Evropského parlamentu nebo místních legislativních orgánů. Status byl předložen eh, a další formální prvky, eh, takže to všechno lze administrativně vyřídit. Co se týče konformity s eh, hodnotami, tak ano, to je jasné hodnocení a na to je zapotřebí mít tedy výbor těch moudrých, kteří zhodnotí, zda jsou tedy hodnoty dodržovány, takže dochází k opravdu k vytvoření úsudku. Může to být určité uskupení poslanců a mohou, nepovinně tedy, eh, se tímto zabývat. Už vzniklo několik různých návrhů tohoto typu, jak by to vypadalo, může jich být tři nebo více. Eh, to, co navrhoval pan Dav ve výboru, aby tedy v jednacím řádu bylo, nebo v tom statusu, aby bylo jasně u politické strany, že se bude řídit tím, nebo že se řídí těmito hodnotami. A, a potom e, ten výbor moudrých má předložit stanovisko, a to si myslím, že by tedy bylo jaksi na nás, a to má být konzultační e, stanovisko, nikoli to rozhodne. Takže to jsou víceméně témata, kterým je třeba se zabývat pokud se nám podaří se eh, držet pohromadě jako poslanci a eh, domluvíme se s komisí, tak se nám snad podaří přemluvit, eh, přesvědčit i radu. A podle převládajícího názoru našeho, našeho výboru se budeme chovat i na trialogu. Dobrá, takže můžeme přijít dalšímu tématu a tím je střednědobý přeskum eh, Lisabonské smlouvy. Tam já jsem zpravodajem. Jak bylo řečeno na začátku toho funkčního období, se hovořilo o provádění stogolského programu, ještě než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva náš výbor schválil zprávu týkající se provádění stokholmského programu. Poprvé byl použit článek 51 při komplexní spolupráci mezi výborem AFKO, LIBE a JURY. Myšlenkou nyní je, abychom eh, přeskoumali to, co se mezi tím stalo a abychom následujícímu funkčnímu období mohli ponechat určité odkazy a abychom zjistili, pokud něco ještě nebylo možné učinit, abychom tedy umožnili eh, plnění, lepší plnění následně. Do Štrasburku plánujeme otázku na komisi a radu aby nám sdělili, do jaké míry postoupilo provádění. Zatím jsme získali odpověď, že mnoho věcí bylo vykonáno, jiné zase nebyly vykonány. Eh, obdrželi jsme dlouhý seznam toho, jaké návrhy byly už provedeny a další dlouhý seznam toho, co ještě nebylo provedeno. Můj problém, u kterého vás si požádat o radu, spočívá v tom, že, že mám v ruce pracovní dokumenty výboru Libe a výboru Jury. Jedná se o dokumenty, které obsahují výčet toho, co bylo učiněno, co ne. S kritikou komise, že něco ještě neudělala, ale také i vůči parlamentu, že návrhy komise také ještě neprovedl v určitých bodech. Já si nemyslím, že bychom o lidských právech a Víte, že ten sokolský program se zabývá prostorem svobody, spravedlnosti a bezpečí. A ten přechází z třetího pilíře do Mm, legislativy, tedy společného legislativního postupu. Takže ty dva pracovní dokumenty, jak jsem řekl, poskytují dlouhatánský výčet toho, co bylo vykonáno, co ještě vykonáno nebylo. A ten problém, na který se vás ptám, je, zda i náš výbor má při, předložit pracovní dokument podobného typu ale mně to nepřipadá úplně vhodné, protože pokud máme respektovat harmonogram, tak bychom měli hlasovat na naší další schůzi. Takže ten pracovní dokument by musel být teď už vyhotoven. Já bych byl ale raději, kdybychom spolupracovali s těmi dalšími zpravodaji, abychom takto vytvořili eh, společný dokument. Myslím, že z časových důvodů by bylo vhodnější postupovat tím druhým způsobem, ale rád bych věděl, jakým směrem bych měl eh, zaměřit tedy tuto naši část zprávy, tedy činnost na té zprávě s dalšími zpravodaji. Samozřejmě chci říct, že výbor Jury uvádí, že to v oblast obchodního práva tam jsme učinili to a to. E, v jiné oblasti máme učinit ono. E, v oblasti víz e, něco se udělalo, něco zase ne. V ochraně hranic něco se udělalo, byl posílen Frontex, ale ne dost. V Schengenu nebylo dáno dost peněz. Takže tam celá řada takovýchto otázek, ale já jsem toho názoru, že bychom měli jaksi sdělit, že zjeli mm, to, že máme svůj vlastní pohled na, tyto téma, na tato témata. Samozřejmě máme svůj názor na mm, obsah štokholmského programu. Například ochrana eh, základních práv a svobod. Eh, a to je specifický argument, který je právě pro náš výbor. A nebo taky otázka občanů. Eh, to je také Eh, věc, která se týká našeho výboru, pak to jsou s národními výbory, to je také naše věc. Eh, už dnes ráno jsme hovořili o té úvaze, která ještě dokončená o zprávě na více úrovních, eh, na, o vztazích mezi parlamentem, instituci a, institucemi a národními vládami. Neboli, jaký jaký směr bych měl podle vás zvolit. Já si myslím, že by to mělo být eh, něco, čím se zabývá komplexní architektura Evropské unie. Zabývat se tím, jakým způsobem byly či nebyly plněny jednotlivé prvky stokholmského programu. Z tohoto pohledu si myslím, že by bylo velice zajímavé eh, ověřit, do jaké míry v, v spolurozvoji v ve spolurozování v kolegaslativě, v těch kompetencích, které vyplývají ze Sabonské smlouvy. Eh, Evropská unie fungovala a to zejména v těch oblastech, které se týkají slovenského programu, zda tedy došlo ke spoždění nebo ke zrychlení projednávání a vyjednávání, zda došlo k dojednání při prvním čtení, eh, zda můžeme ověřit určité postupy Eh, přeskoumat je. U toho všeho bych rád znal váš názor. O slovo žádal, žádala kolegyně Tejn, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem stínovou zpravodajkou za LD a ráda bych co do postupu řekla, že se připojíme k tomu vašemu druhému navrhovanému řešení, i když je trochu škoda, že zase jsme tak trochu v časové tísni, protože samozřejmě vždycky důležitá u těchto programů dělat takový poloč, takovou polo, čel, bilanci v polovině období. I když už to vlastně není bilance v polovině období, ale měli bychom mít na to víc času, protože když zvážíme, že vlastně jsme došli takřka na závěr legislativního období, eh, tak bychom měli dělat eh, takové jaksi uzavírající stanovisko, protože eh, ku konci už stejně se toho tolik asi nerozhodne. A ten štokholmský program jsme uzavřeli za veliké časové tísně, když si uvědomím, náš maďarský kolega dostal maďarské znění až během hlasování proto je také důležité pro občany, aby, když máme před sebou takový náročný program v takové časové tísni, eh, ukázat občanovi, co jsme z toho také zrealizovali, že bychom se tedy skutečně měli eh, pokusit o statistické zmapování toho, kolik bodů se posadil, podařilo zrealizovat a především, jak dobře jsme takový program uskutečnili nejenom, já nevím, udělali jsme třeba jenom polovinu, nebo co se nám podařilo obsahově prosadit. A protože to byla spolupráce mezi třemi výbory, je třeba, aby náš výbor se do toho opravdu vložil a ne, aby to projednával jen tak jakoby mimo děk, protože je to důležitý politický program a je třeba, abychom také o něm podali zprávu. To jsme dlužni našim občanům, abychom jim řekli, co z těch cílů jsme skutečně prosadili. Eh, protože to bylo jenom 150 bodů, bylo to tedy velice mnoho a proto eh, si musí, musíme mít jasno v tom, co se nám podařilo a co nikoliv. Um, yes, I, I, I was... Ano, já jsem se také chtěl zeptat, proč to máme tak uspěchat? Pokud to máme dělat seriózně, musíme to provést důkladně. Z pohledu výboru AFKO myslím, že se musíme také tázat, zda výjimky, kterým se těší, pokud to je správný výraz, Spojené království a Irská republika do určité míry zkomplikovaly legislativní postup a kvalitu výsledku legislativního postupu. Evropský evropské právní normy, eh, zejména co se týče lhůt eh, pro Velkou Británii ohledně toho, zda spustí masivní opt-out před lisabonských právních norem. Tam si myslím, že lze nalézt i eh, konstitucionální, ústavně právní prvek, kterým by se zrovna náš výbor mohl zabývat. A měli bychom z této zkušenosti eh, s aplikací eh, Lisabonské smlouvy v těchto oblastech vyvodit eh, závěr a navrhnout, anebo prohloubit naše uvažování o tom, čeho bychom se mohli snažit dosáhnout prostřednictvím změny smluv, abychom tedy jednali konzistentně. Konzistentně u dalších témat do konce mandátu, u dalších zpráv, abychom měli takový katalog pro další delegaci Evropského parlamentu do konventu. Už nevidím, že by se hlásil někdo jiný. Ještě nám zbývá jedno téma. Můžeme tedy uzavřít zprávu s těmito úvahami. Za prvé, požadavek o tuto zprávu se rodí eh, z iniciativy výboru LIBE, který chce velice záhy téma dokončit. My jsme usilovali o to, abychom měli více času. Chtěli jsme vést první e, rozpravu na základě otázky k ústnímu zodpovězení, k tomu už došlo, abychom měli další téma na přemýšlení. E, to, co uváděli kolegové, je velice zajímavé, zapsal jsem si to, jsem na to, co říkal kolega Dáv, o tom, co je e, specifické pro náš výbor. My jsme obdrželi i e, prodloužení té lhuty e, pro výbor, ohledně výboru Libe, 28. týden, to znamená 9. 10. července, bychom měli mít lhutu, abychom mohli předložit pozměňovací návrhy do 3. září. První Eh, hodnocení pozměňovacích návrhů ke konci měsíce a hlasovat eh, ve Štrasburku v říjnu. To je tedy víceméně to, co se dohodlo s dalšími výbory. Mně připadá, že to je mm, neuskutečnitelné. Mám samozřejmě na paměti všechny tyto úvahy, které byly předneseny a budu se snažit ústně při příštím zasedání našeho výboru vyjasnit náš názor, abychom e, předložili zprávu v září, abychom mohli ještě patřičně zvážit pozměňovací návrhy. A další bod, který nás čeká, se týká postupu souhlasu. Spravodem je pan Třakovský. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Uh... Děkuji mnohokrát. Poté, co jsme projednali otázku sídla institucí, eh, se zdá, že tato zpráva bude poměrně jednoduchá. Za prvé chci poděkovat, protože AFET a INTA nám eh, také dali na vědomí určité problémy eh, s pravidlem 19, pokud jde o mezinárodní úmluvy a souhlas eh, nebo postup souhlasu. A my jsme rozhodli, že to bychom měli řešit samostatnou zprávou, protože tato zpráva se zabývá um, úpravou pravidla 81 když si vzpomenete, tak problém s souhlasem eh, spočíval v tom, že to bylo vykládáno různě v různých výborech, když šlo o doporučení nebo eh, pozňovací návrhy, úpravy, rozhodnutí, předběžné zprávy a eh, co bylo nejdůležitější, když šlo o hlasovací postupy jako takové a z toho zešla celá řada problémů a nedostatek mm, soudržnosti v tom postupu, když byl uplatňován Evropským parlamentem. A největší problém pro mě bylo jednak to napravit, tak abychom měli jeden koherentní přístup vůči tomuto postupu, ale především mít také rovnováhu mezi eh, na jedné straně duchem smlouvy a na straně druhé eh, výsadami parlamentu, protože všichni si vzpomínáme, že když eh, postup souhlasu byl zahrnut do smlouvy, tak se měl využívat jako taková nukleární obce, tedy ano nebo ne. A my ale bychom chtěli mít skutečná opravdová jednání, když se nás věc týká na základě postupu souhlasu. Také eh, uvažujeme o tom, jak posílit výsady parlamentu, ale nemůžeme to učinit ehm, způsobem, který by pak byl mm, otevřeně spochybněn soudem, zejména když jde o určitá doplnění ke hlasování a tak dále. A proto e, jsem se rozhodl navrhnout jednoduché řešení, to znamená, to rozhodnutí jako takové by mělo být jednoduché, mělo by obsahovat citace, ale už ne úvodní ustanovení e, pozměňovací návrhy by měly být uváděny pouze, když eh, jde o změnu eh, návrhu zpravodaje a tak dále. Eh, chceme-li lépe vysvětlit pozici Evropského parlamentu, tak to by mělo být povoleno, ale formou nelegislativního rozhodnutí připojeného k rozhodnutí jako takovému máme určitý problém s pozdržením postupu souhlasu, proto jsem tam navrhl, že výbor by se měl zabývat neprodleně e, otázkami podléhajícími postupu e, souhlasu. A dále druhá otázka, to je problematika doporučení jako takového a pak hlasování, protože e, máme poměrně zmatek při hlasování na plenárce, když se jedná eh, o hlasování k doporučení nebo postup souhlasu, co když je hlasování negativní, lze to považovat za pozitivní rozhodnutí a tak dále, zejména po akta. Takže myslím, že tady potřebujeme také jasné rozhodnutí eh, a řešení hlasování by eh, se měly týkat pouze souhlasu, ano nebo ne. A tím, tím pádem se vyhneme eh, zmatku. Takže jedno hlasování, jednotné hlasování eh, k souhlasu bez ohledu na to, zdali doporučení výboru je schválení nebo zamítnutí faktu. Já si myslím, že to nám poskytne Eh, jasnost. Eh, doporučení není závazné, je to návrh do eh, výboru. A když budeme hlasovat, tak hlasujeme k souhlasu, ano nebo ne. A tím pádem bude to zmatení odstraněno. A poslední bod ve zprávě je otázka předběžné zprávy. O tom jsme debatovali se stínovými zpravodaji a také se členy výboru INTE a rozpočtového výboru. Zdá se, že za určitých okolností předběžné zprávy jsou poměrně důležité a jsou od toho, aby vyjádřili naše návrhy jasným způsobem, srozumitelným způsobem, proto tento návrh hlasování připouštíme pokud máme dosáhnout tohoto vyjasnění tímto způsobem mnou navrhovaným, pak eh, budeme mít skutečně konečně jasno a budeme schopni to eh, uplatňovat Eh, rovnoměrně a jednotně ve výborech a vyhneme se hlavně tomu zmatku, což je eh, tím nejdůležitějším cílem této zprávy. Chci poděkovat eh, všem stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci a už špicuji uši, abych vyslechl vaše komentáře. Děkuji. Pane Gualtieri, máte slovo. No, I congratulate. Já blahopřeji Rafalovi za jeho vynikající práci A musím konstatovat, že předložil racionální a logické řešení. Mám pouze jednu pochybnost, ale skutečně je to spíše pochybnost než pozňovací návrh. Zdá tímto řešením neodpojíme příliš práci výboru od činnosti plenárního eh, zasedání. Pokud eh, hlasování na plenárním zasedání proběhne, aniž bychom eh, vzali v potaz ten fakt jako takový, tak se jedná už o jiné hlasování než o daném tématu. Takže snad bychom mohli hlasovat o doporučení komise, ale to samozřejmě by neznamenalo, že ne, na ne se stane ano. V tomto případě budeme muset eh, ještě po druhé hlasovat, protože výbor může mít jiný názor, ale to nemění nic na tom, co jste řekl. Pouze, pouze ta skutečnost, že proběhne ještě druhé hlasování, nebude jenom jedno. Totiž já se obávám, že by se pak mohlo říci, že proč pak nejít eh, s tou věcí přímo na plenární zasedání, protože je to pouze doporučení, které výbor bere na vědomí, ale nepředpo, nepředkládá zprávu, ale nejsem si jist, musím říct. Je to pouze taková moje pochybnost. A také přisuzují význam té možnosti předkládat eh, návrhy rozhodnutí, tak potom eh, a souhlasím, že není korektní eh, s tím ano či ne spojovat i argumentaci, pak vznikne určitý zmatek z toho. K tomu je nutno spíš sepsat samostatnou zprávu, kde se vysvětlují důvody a tak dále, bez ohledu na výsledek hlasování. De facto si myslím, že takovéto řešení by eh, bylo uplatňováno častěji, než to komise nebo výbor může. Even if probably I don't like exactly the wording. Mně se nelíbí přesně eh, to znění, eh, že v kompetenci výboru je to a to, ale myslím, že formulace jinak je dobrá. Mám pouze tuto jednu pochybnost a rád bych slyšel na to váš názor. Děkuji, pan Dav. Myslím, že v odstavci 2 navrhovaného článku 81 pravidel je zapotřebí vyjasnit, že ať už je jakýkoliv výsledek hlasování o politickém usnesení, nemá to dopad na rozhodnutí Evropského parlamentu o souhlasu. To myslím, že zapotřebí vyjasnit. V odstavci 3. Tam mám otázku. Konference předsedů se zabývá tématem, absence. Doporučení od výboru. A předkládá eh, téma eh, plénu. Eh, znamená to, že konference předsedů takto přejímá prerogativu nebo ty výsadu výboru a Vytváří se vlastní doporučení či nikoli? To úplně jasně nevyplývá ze znění tohoto článku. A v jaké podobě pak má být takovéto rozhodnutí předneseno na plenárním zasedání? Má to být pozitivní souhlas nebo má tam jít s neutrálním přístupem. To si myslím, že si také musíme vyjasnit. Musíme to ještě důkladně pročíst. Můžeme to ještě jednou prodiskutovat, než o tom budeme hlasovat? Budeme se tomu věnovat ještě jindy na výboru? To je otázka na zpravodaje. Nikdo další se nehlásí. Předám tady slovo panu zpravodaji, pokud si přeje odpovědět. Je to tak? Začnu od konce. I vzhledem k tomu, že to mnoho lidí nezajímá, tak eh, si myslím, že v nejlepší by bylo sednout se s novými zpravodaji a pokusit se to vyjasnit. To bude nejefektivnější, když to prodiskutujeme a budeme se zabývat těmi dvěma otázkami, mm, o kterých jste konkrétně hovořil. Za prvé, eh, co se týče toho, co říkal Roberto, bych chtěl říci, že tam byl obrovský zmatek o hlasování o doporučení, kde je doporučení, kde je to konečné hlasování, co se stane, když dojde k nesouhlasu nebo neschodě. Eh, to velice jasně vyplnul například u akta. A pak různé výbory se k určité věci staví různě. E, takže je tu určitý problém, ano, to je pravda, ale pokud máme doporučení, politické doporučení od daného výboru s nezávazným usnesením, tak si myslím, že je zcela jasné, že tímto bude ten postup vlastně veden. Ale ve chvíli, kdy se dostaneme na plenární zasedání, mělo by být jasné, zda to bude ano či ne. Eh, ve smyslu eh, smluv, abychom předešli tomu zmatku, k už může přijít, kterému můžeme předejít, tedy zda říkáme ano pro ne nebo ne pro ano, eh, je zapotřebí, abychom právě tak tedy to vyjasnili. Jak říkal Andrew, můžeme to trochu vyjasnit i v postavci 2, kde se jedná i o nelegislativní usnesení, aby nedošlo k nějakému zmatku i mezi těmito věcmi. Potom, co se týče eh, konference předsedů, tak můj původní návrh byl, aby konference předsedů nenahrazovala nebo nepř, vlastně ne, nepřejímala to právo výboru. Ale pokud není žádné doporučení, tak eh, oni by mohli dát mm, možnost eh, předložit toto téma na plenární zasedání. Ta myšlenka spočívala v tom, abychom předešli spoždění protože to byly věci, které se objevily v diskuzích o posledních etapách práce, kdy dochází k problémům s eh, neodůvodněným spožďováním a prodlevám, abychom tedy přijali takové eh, řešení, eh, které bude příhodné a ne kontraproduktivní. Nemůžeme to prodiskutovat se stínovým zpravodajem, abychom zjistili, jak tedy dál. A také se musíme zabývat eh, tím pravidlem 90, tím článkem 90. Jde kousek za osmdesátkou, jedná se o to, abychom se ve všech případech v souhlasu chovali stejným způsobem. Už jenom stručně. Eh, to je výborné, ale důležité je, abychom nejednali náhodně, eh, aby eh, byla jasná, jasná pozice výboru. Chci požádat tedy zpravodaje, eh, zeptat se ho, zda považuje za správné, abychom stanovili lhůtu pro pozměňovací návrhy, zda tedy podle něj již nazrala diskuze. 13. června? Ano, myslím, že ano. Myslím, že na pozměňovací návrhy můžeme dát tuto lhůtu. Sejdeme si s stínovými zpravodaji, sedneme si nad tím. Můžeme to vyřešit prostřednictvím pozměňovacích návrhů a potom půjdeme rovnou na kompromisy. Ono to není zas tak kontroverzní, aby to potřebovalo další protahování termínu. Můžeme tedy říci 13. června na pozměňovací návrhy, pokud se to ještě nějak, nějak nevyřeší, protože budeme diskutovat v červenci nebo září. Dobře, to bude stačit. Děkuji. Tím jsme vyčerpali naše, eh, náš program pořadu jednání a končím zasedání.